Děkuji vám. Milé kolegyně a kolegové, za dva týdny budou v Bělorusku parlamentní volby. Evropský parlament již dlouhou dobu pozorně a také s e, velkou pozorností a obavou sleduje vývoj této zemi e, e, jelikož zde vidíme také nedodražování lidských práv a e, právního státu a některé události jsou e, e, takové, které vzbuzují velké obavy. Mizo jiné zákaz vycestování některých ve rostoucích eh, opozice. Eh, vidíme však také, že vznikají zákony, které rozšiřují eh, mandáty KGB a sledovali jsme také situaci švédského velvyslanectví. Vyzýváme Lukašenka k reformám a k politické změně. A jako signál bychom chtěli především vyžádat osvobození všech eh, politických eh, vězňů a jejich eh, rehabilitaci vazba Alese Bělického, Mikolaj Statkeviče, Pavla Severise, Sejve Kavalanka, Dmitry Daškeviče a jiných politických vězňů je nepřijatelné Eh, zde říkám, že tito lidé musí vědět, že my v Evropském parlamentu jsme je nezapomněli. Existuje instituce, která za ně bojuje a to je naše instituce. Eh, vyzýváme všechny vlády, aby při parlamentních eh, volbách byly dodržovány mezinárodní standardy, aby všichni kandidáti měli také spravedlivou šanci a také, aby pozorovatelé OBSE mohli svůj úkol doplnit. 30. srpna jsem zaslal dopis prezidentovi eh, republiky Gambie jako reakce na eh, popravu devíti osob. 25 eh, let zde v Gambii bylo moratorium trestu smrti a je nutné dodržovat eh, mezinárodní eh, standardy. Vyzval jsem ve svém, eh, do, ve svém dopise, aby nedocházelo k dalším popravám ve státě, který eh, takto rozhoduje o životě a smrti, neexistuje spravedlnost, eh, nýbrž pomsta a proto musíme bojovat za další odstraňování a rušení trestu smrti. Dámy a pánové, jménem Evropského parlamentu eh, bych eh, ještě opakovaně chtěl eh, poblahopřát kolegovi Stavrosi Lambrinidisemu eh, k funkci zvláštního pověřence pro lidská práva EU. E Jistě znáte pana Limbrenidise nejenom jako dobrého eh, řídícího pro hlasování, víte však eh, také jistě, jakou má zkušenost, jaké má vzdělání a vědomosti a jak silnou je osobností, takže je jistě eh, správnou osobou pro tuto práci. Pan Stavros Lambrinidis má podporu poslanců této sněmovny. Kyperské orgány mě rovněž informovali o zavolení pana Sofoklea, který nahrazuje pana Mavro Nikolase.